Il presidente. Pan předseda. Sit down, please. Prosím pěkně, posaďte se. Máš Cari colleghi. Drazí kolegové. a 24. listopadu minulý pátek bylo zaútočeno na mešitu v Sinaji v Egyptě, eh, která se stala obětí teroristické